Takže si prosím zaujměte místa, abychom mohli zahájit naše hlasování. Takže než přejdeme k vlastnímu hlasování, tak pan Ahmad Bashir chce připomenout něco podle jednacího řádu. Ten Ahmad Bashir.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 It's a, it's a, honorable chair. Vážený pane předsedo, včera na Sky News jasně ukázali celému světu, jak